a v oblasti udržitelného rozvoje v, o dohodách o mezinárodním obchodě. Děkuji. Děkuji, pane Desire. Tímto uzavírám rozpravu. Hlasování se bude konat zítra ve 12 hodin. Jako další bod našeho pořadu jednání je společná rozprava. Je, to jsou to antidumpingové případy, současná situace a vyhlídky do budoucna. Je to otázka EPP, SD, ALD, Zelených a EKR. 2010, 2918 18. A nejprve bych tedy dal slovo autorům otázky, a to kolegovi Kasparimu na dvě minuty. Ano, vážený pane předsedo, vážení kolegové, antidumping hraje velmi důležitou úlohu v dnešním světě a my v Evropském parlamentu, a myslím si, že všichni o tom můžeme mluvit, nejde jen o protekcionismus, ale o použití účinné antidumpingových nástrojů. Je, je nicméně je potřeba také zachovávat hospodářskou soutěž. pokud se musíme na trh uvádět takové výrobky, které vlastně pane kolego Kaspary, chybí zde zřejmě nějak tlumočení do některého jazyka? Ano, tak je všechno v pořádku, omlouvá se předseda. To znamená, jde o výrobky, pane předsedo, u kterých podnikové, podniky uvádějí na trh levnější výrobky, čímž se narušuje vlastně hospodářská soutěž a získávají nezákonné, nekalé výhody. Já bych se chtěl zejména zmínit o jednom bodě. Zajímalo by mě, zda má komise nějaké zkušenosti a reakce také z rady, do jaké míry se zapojují zahraniční vlády do těchto případů, tedy zda, zda jsou Zda tedy jsou vlády, které se snaží vlastně přijímat nebo ovlivňovat rozhodnutí v oblasti antidumpingové politiky, jsou už, je už tedy nějaké um, ovlivňování. V tomto smyslu mě by zajímalo, protože se na mě také obrátily podniky v tomto a druhý bod, už jsem několikrát zažil, že podniky za mnou přišly a řekly, prosím zprostředkujte mě kontakty s komisí, aby se zabránilo dumpingu v některých eh, případech, zejména protože to má negativní dopady na naše podniky, no, když jde o... Čili mě by zajímalo, jaka, jaký má komise na tento názor a co dělá v této oblasti. Děkuji kolegovi Kasparimu a také na dvě minuty dávám slovo panu kolegovi Moreirovi. Prezident, kolegas, komisário vážený pane předsedo, pane komisaři, kolegové, já bych velmi rád, co možno nejví, věděl, nebo bych se zeptal komise, jak, jak tedy komise může přem, zamýšlí, že bude působit v opatřeních proti eh, dumpingu. Totiž eh, jde o to, zda komise vlastně by chtěla liberalizovat a říká, že vlastně liberalizace souvisí s, nebo závisí na eh, hospodářské soutěži a měly by být eh, určitým způsobem přijímány určité obrané mechanismy. Ano, toto je právní a předloha, to je vynikající, ale potřebujeme také eh, skutečně efektivní možnosti prosazování, čili uh, to je moje otázka, jak to souvisí, jak je tomu také s kontrolou v jednotlivých členských státech, pokud jde o prosazovací opatření eh, Evropské komise, například mechanismy na obranu obchodu, jsou zde určité záruky nebo je zde ta, to přání zaručit, že tyto eh, budou přijata, tato opatření na, obcho, na antidumpingovou ochranu obchodu, protože to souvisí případně také s postupem komitologie a vede to ke, ke komplikovanějším eh, rozhod, postupům rozhodování. A druhá otázka. V tom, ve svém sdělení uvádí komise, že bude kontrolovat, do jaké míry naše obchodní nástroje a na ochranu proti dumpingu mohou být používány, čili já bych se chtěl zeptat na jakým způsobem se budou přijímat, mají přijímat ta rozhodnutí, jak komise tedy může zaručit, že když jde o určitou revizi, o určité přepracování, tak komise bude eh, dbát o to, aby některé státy tyto eh, Eh, neporušovali tyto nástroje. Děkuji kolegovi Moreirovi a jako další řečník na dvě a půl minuty pan kolega Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, je nás tady dnes večer poměrně málo, těch, kdo hovoříme o antidumpingu, ale přitom je to téma, o kterém se hodně diskutuje v našich členských státech. Mezinárodní obchod je oblastí, kde je toto téma velice důležité, ať už pro malé, velké podniky, pro spotřebitele, pro odbory. Toto téma je důležité pro všechny. Je to každodenní chleba velké části našeho výrobního sektoru. Komise v této oblasti určité věci dělá, jistě si plní své povinnosti, pokud je o antidumpingové iniciativy, ale my žádáme kroky, které by se řídili zásadou transparentnosti, úplné transparentnosti postupů, hodnotících kritérií i výsledků. Potom pokud jde o oznámení, o komunikační strategii, to obsahuje jakýsi prvek ujištění našich podniků, našich podnikatelů i zaměstnanců. Samozřejmě pokud je o antidumpingové postupy, jde také o rozhodování, o stupeň rozhodování. A za třetí, Evropský parlament musí být podle Lisabonské smlouvy více informován. A já mám dojem, že tady je stá únava ze strany komise, pokud jde o úplné uznání této role. přestože už se projevilo velké úsilí, já jsem děčný panu komisaři, je jasné, že je důležité, abychom se do toho více zapojili, pokud je o antidumping. A poslední věc, dialog se společností. I tady se domnívám, že je tady prostor pro vylepšení na straně komise. Parlament nemůže být jediným orgánem, který naslouchá klíčovým aktérům ve společnosti, pokud je o antidumping. Tady by komise zřejmě měla zohlednit nové požadavky, které se týkají oblasti výlučných pravomocí, jak to vyplývá z Lisabonské smlouvy. Podle nás musí být antidumping součástí důsledné obchodní politiky, integrované politiky a musí vycházet ze spravedlivého a otevřeného přístupu. Já myslím, že to by nám pomohlo dosáhnout pokroku. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi Rinaldimu a jako další na dvě minuty kolega Schlitter. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že teď už jsme svědky eh, důsledku eh, toho, co se stalo. A je škoda, že komise v roce 2007 nereformovala nástroj na ochranu obchodu, když jsme hovořili o globalizované z Evropě. Myslím si, že to je věc, kterou jsme měli udělat v jako první krok. Tato otázka týkající se Lisabonu a také celého toho rozhodovacího procesu a všechny ty věci, mně se zdá, že nemáme zkrátka dostatečný adekvátní postup, ale eh, zelení vlastně s tím nemají velký problém, s tím, že se jedná o implementaci. Myslím si, že důležité je, aby ta pravidla byla dostatečně transparentní. To je to, co eh, je potřeba zajistit. Myslím si, že nejde jenom o zájem výrobců, ale že eh, se musíme starat také o zájmy spotřebitelů. A jak řekl pan Kaspary, hlavně jde o to, abychom zabránili dumpingu ale chtěl bych také říci, že ty skutečné náklady eh, by měly vzít v úvahu také otázku ekologického dumpingu eh, hospodářské výhody vyplývající z toho, že se zkrátka vyhýbáme environmentálním otázkám, eh, představují stejně seriózní poškozování. Eh, myslím si, že životní prostředí je velice důležité, je potřeba ho vnímat také v kontextu dumpingových, antidumpingových opatření. Někdy vnímáme obchodní politiku jako něco, co nám pomůže dosáhnout určitých cílů, ale myslím si, že tady bychom měli používat eh, tato opatření opatření tak, abychom zabránili úniku eh, uhlíku. Ehm, eh, v současné době stovky firm, dokonce tisíce firm, Eh, používají nejrůznější kritéria, které souvisejí eh, s tím, když dost, eh, jak získávají nejrůznější dotace, nejrůznější výhody a tak dále. Ale já si myslím, že v mnoha případech by bylo daleko snažší zahájit antidumpingová jednání proti zemím, které zkrátka nedodržují pravidla, která souvisí s ochranou životního prostředí. Děkuji panu Šitorovi. Teď dvě minuty pan Scholz. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, pane komisaři právě v té debatě se zabýváme tím, aby obchodní politika by měla být začleněna do širšího kontextu. Jde o to, aby vlastně se toto prosazovalo v mezinárodních obchodních dohodách. Evropská unie a její členské státy eh, vlastně eh, jdou tímto směrem. Moje frakce právě byla v určitě tého pohledu v tomto kritizována. Pokud jde o antidumpingové nástroje, tak komise vlastně určitým způsobem musí vlastně eh, zajišťovat tuto ochranu. My vlastně požadujeme, aby definice produkt, nákladu na produkci se rozšířily a aby vlastně ten ekologický dumping a uh, Eh, a dumping výrobní nevedl k tomu, že se budou eh, importovat tady ty hlavnější výrobky. Vlastně je to, eh, roztáčí to potom celkovou spirálu, proti které se těžko bojuje. Musíme vlastně stanovit objektivnější kritéria pro tyto definice, protože uvnitř Evropské unie je vlastně probíhá určitý špatně fungující odvolací instance, zejména se to týká malých a středních podniků a jde o to, že jejich zájmy vlastně jsou, jsou málo zohledňovány oproti větším podnikům a právě toto má vliv také na zaměstnance v Evropě a otázka, jakým, jakým způsobem komise tyto se postaví k těmto otázkám a chtěl bych, aby vlastně konkrétně eh, zpracoval konkrétní příklad Evropský koncert San Goben, o kterém bych se chtěl zmínit. A s ohledem na tento podnik zde se z našeho hlediska určitým způsobem musí podporovat pracovní místa, čili otázka na vás je, bylo to dostatečně proskoumáno, prověřeno, jednotlivé možnosti a ty malé a střední podniky jsou, mají dostatečnou organizaci, aby se mohly tady těmto postupům účinně bránit. Děkuji kolegovi Šulcovi. Šolcovi a nyní má slovo pan kolega Sterdy na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, od začátku hospodářského poklesu komisař opakovaně slibovala, že se nebude uchylovat k ochranářským politikám, ale podpoří liberalizaci vy sám jste byl opravdu pro, vytvoří příležitosti pro evropské podniky, aby také Evropa byla atraktivnější pro investice. Já souhlasím s tím, že antidumpingová opatření je třeba použít, když je to nutné. Ale samozřejmě problém je v tom, jestli je využijeme jako ochranné opatření. Už jen ten samotný počet šetření v antidumpingových případech v současné chvíli ukazuje, že se využívají, pane komisaři, já Tady nesouhlasím. Já jsem s vámi hovořil teprve před třemi čtyřmi týdny o konkrétním problému v Belgii s elektronickou společností. Tam se dohodli, vyřešili si to sami, ale vy jste nepřestali v postupu proti této konkrétní společnosti. Byla to čínská společnost a belgická elektronická společnost. Oni si to vyřešili, spolupracují, vytváří pracovní místa v Evropské unii. A uvedu vám další příklad. Máme situaci ve Spojeném království a z okolností i v Evropě u uskleněného vlákna. To je důležitá věc, můžete mě opravit. Je to vysoké procento, je to produkt, který se hodně využívá ve Spojeném království i v celé Evropě pro výrobu celé řady věcí. A poslední věc, pane komisaři, ani vy, ani váš předchůdce, ale jeho předchůdce zavedl antidumpingovou legislativu u hnojiv. V současné době máme velké obavy z nákladů na zemědělskou výrobu, z dodávky potravin, ale přitom cena hnojiv, protože vy jste zavedli antidumpingovou legislativu, stoupla o 173 Proč? Musíme otevřít své trhy. Zvlášť vy, a já vám opravdu věřím. Věřím tomu, že nás zbavíte tohoto protekcionismu v Evropě a rád se poslechnu vaše reakce. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegu Sterdemu. A jako další řečník je na seznamu pan komisař de Kicht. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že Evropský parlament sdílí náš názor eh, a sice, že ochrana ehm, proti eh, deformaci trhu by měla eh, být vždy spojována se spravedlivou a otevřenou obchodní strategií. Mohu vám vás ujistit, že nástroj na ochranu obchodu musí vycházet i nadále z technických a faktických prvků. Jsem přesvědčen, že máme jeden z nejlepších a nejspravedlivějších nástrojů na ochranu obchodu. Já si uvědomuji to, že eh, všechna ta šetření týkající se eh, dotací a týkající se dumpingu Eh, velice často jsou ovlivňován eh, různými elementy. Nicméně mohu vás ujistit, že ten náš proces, který používáme, je skutečně transparentní a vždy vycházíme z faktických údajů a z příslušné analýzy. Uvědomuji si, eh, že v poslední době třetí strany se snažily ovlivňovat naše rozhodování tím, že vytvářely určitý tlak na některá odvětví a dokonce se to týkalo i některých eh, firm, které eh, obchodují ve třetí zemi. Já odsuzuji eh, tyto věci, co se týče Lisabonské smlouvy, to nám dává příležitost, abychom se věnovali také těmto konkrétním problémům. Chtěl bych vás ujistit, že Eh, případ, eh, eh, množství případů, kdy používáme nástroj na ochranu obchodu, je stabilní. Jinými slovy, pane Stedy, skutečně se nezvyšuje počet těchto případů. Daří se nám vyhýbat se nárůstu v této oblasti, které by odrážely situaci, v rámci, která následuje po ekonomické krizi a v žádném případě se nejedná o protekcionistické nástroje. Statistiky ukazují, že Eh, v Evropské unii se jedná o nižší počty než v jiných částech. Eh, Čína i nadále eh, představuje 35 případů, kdy tedy Evropská unie používá antidumpingová opatření právě proti Číně. Myslím si, že ve většině případů je to naprosto nutné, velice často se to týká také proti dotačních otázek. Eh, co se týče těch některých eh, nedávných případů, to je ten případ modem, kdy komise eh, se zabývala třemi otázkami, to znamená pojistky, dumping a dotační politika. Co se týče dumpingu a těch dotací, tady to jsme vycházeli ze stížností, které přišly od podniků, kterých se to týkalo. Co se Eh, týká té úplně základní eh, legislativy. Tyto stížnosti eh, jsou možné podle našeho zákonu. Takové, tento postup může být přerušeno toto, toto řízení, eh, pokud to není proti eh, zájmu Evropské unie. Myslím si, že bychom eh, měli upozornit, že jsme často do, přistoupili k tomuto kroku, kdy jsme skutečně přerušili to šetření, aniž bychom opatření aplikovali. V tom třetím případu, co se týče těch pojistek, tady opět se jedná o stížnost kterou eh, vznesla belgická vláda, což představuje trošku jiný postup. Eh, tato společnost skutečně nás informovala, že se obrátila na, eh, na belgickou vládu, aby odstranila tuto pojistku, ale zatím my jsme nebyli informováni o tom, jestli už došlo k pokroku v, té, v případě této firmy, takže zatím skutečně čekáme na informaci od belgické vlády, která závisí na tom, až belgická vláda v této věci rozhodne. Teď budu pokračovat v trošku širším e, kontextu. E, ten e, nástroj na ochranu obchodu je často používán z dobrých důvodů. Tam, kde nemáme práva mezinárodní konkurence a další práva, která souvisejí s dobře fungujícím trhem. Vlastně nástroje na ochranu obchodu jsou jediným prostředkem, jak můžeme chránit svá odvětví proti nespravedlivé konkurenci. Eh, myslím si, že to je nejefektivnější způsob, jak můžeme chránit svá odvětví. Otázka lhůt a eh, eh, akcí souvisí také s tím, co od nás vyžadují naši exportéři. Myslím si, že všechno by mělo být pro, ku prospěchu všech, kteří se zúčastní těchto transakcí mezinárodní, eh, eh, otázky mezinárodního obchodu se neustále dojednávají na půdě Světové obchodní organizace. Jde o to, abychom udrželi efektivnost našich instrumentů a současně s tím, abychom chránili svá odvětví proti činnosti jiných eh, subjektů. Myslím si, že ty změny, které zakotvuje Lisabonská smlouva, nám naše pravomoce podporuji. Co se týče malých a středně velkých podniků, tady skutečně je pravda, že tyto nástroje na ochranu obchodu často eh, komplikují jejich situaci. Je potřeba, abychom snížili eh, tuto administrativní zátěž, která souvisí s těmito šetřeními. Proto eh, komise v současné době pracuje na studii, která se zabývá těmito specifickými problémy, které, kterým čelí malé a středně velké podniky ve vztahu k, nástro- k použití nástrojů pro ochranu obchodu. Co se týče institucionálního aspektu, určitě jste si všimli, že ten návrh komitologický byl předložen komisi už v březnu a ten stanovuje, že Evropský parlament musí být vždy informován o tom, jakým způsobem eh, dochází eh, k dalším krokům v rámci příslušného postupu. V současné době máme formulovat eh, názor na to a Komise by měla potom e, přijmout závazné rozhodnutí. E, Evropský parlament může kdykoliv získat další informace o těchto věcech, pokud o to požádá. V tomto kontextu dovolte, abych vás ujistil, že komise je e, připravena předložit návrh týkající se další úpravy nástroje na ochranu obchodu, tak aby odpovídali dalším implementačním aktům. Jedná se o tzv. obchodní omnibus. Jistě jste si vědomi toho, že významná diskuse s institucemi o těchto otázkách, které, které souvisí s implementačními akty. Komise eh, sleduje eh, všechny tyto diskuse, angažuje se v nich na eh, základě kontaktů s dalšími institucemi a tento návrh by měl být přijat komisí. Přesto bych vám chtěl říci, že ale nejprve musíme mít k dispozici tento návrh. Dále se zde zazněl Ehm, e, zazněla otázka pana Meroidy týkající se komitologie. Tady bych chtěla zcela jasně říci, že já sám nevnímám, e, že by existoval nějaký argument nebo nějaký element v Lisabonské smlouvě, e, který by vyžadoval nějaký speciální přístup ke komitologii v oblasti obchodu. My nebudeme v žádném případě s něčím takovým souhlasit. Na druhé straně je pravda, že rozhodnutí je na straně parlamentu a rady, i když i komise v této věci může sehrát určitou roli a může dokonce i Evropský soudní dvůr eh, mít své slovo eh, eh, v této otázce, což v podstatě souvisí s tím, čemu říkáme jiná většina. A ale eh, přehlasovat komisi eh, ve věcech týkajících se eh, obchodu určitě je pro mě nepřijatelný a také nepřijatelný pro komisi. Na závěr, co se týče využívání nástrojů na ochranu obchodu ze strany třetích zemí, tady skutečně jsme zaznamenali nárůst využívání tohoto nástroje od doby, kdy začala ekonomická krize. Chtěl bych vám říci, že my sledujeme všechny tyto akce ze strany třetích zemí a reagujeme na ně tam, kde je to potřeba. <clears throat> sem patří například eh, efektivní monitorování, monitorování exportérů a eh, někdy také zahajujeme na půdě obchodní organizace eh, jednání, která by měla vyřešit existující spory. někdy ty, tyto zásahy vedou ke snížení možností nebo ke snížení objemu ze strany evropských exportérů. Otázka týkající se toho, jak by eh, mohli reagovat, eh, jak bych mohli reagovat na případy tlaku eh, ze strany třetích zemí na evropské společnosti. Obdrželi jsme petici od některých evropských společností, ale jsou to anonymní společnosti, pro potřeby jejich ochrany. Například v jednom případě Čína eh, řešila eh, jeden z těchto sporů na půdě Světové obchodní organizace, ale jak říkám, my jsme nezveřejnili název této eh, společnosti, což bylo také na žádost této konkrétní společnosti. Další dvě otázky se týkaly toho, jestli budeme revidovat celý ten nástroj na ochranu obchodu, nebudeme. Uh, protože eh, se domnívám, že to není vůbec zapotřebí eh, a že v oblasti obchodu máme obrovské množství práce pro příštích několik let a já sám bych nerad eh, otevíral některé diskuse, které by souvisely s revizí takovéhoto procesu. Chtěl bych pouze říci, že eh, jakmile skončí eh, kolo z Doha, tak potom možná bude, o tom, bude možnost o tom hovořit. Co se týče eh, toho, co říkal pan Šlitr za zelené, Šlitrte, jak to jméno toho slavného sochaře z středověku. E, ta vaše otázka je velice zajímavá, to musím říci, protože jak asi víte, e, tyto antidumpingové případy jsou vždy zahájeny s jednotlivými firmami. Eh, vždy vycházíme tedy z konkrétní stížnosti dané firmy. Pokud by tedy daná firma skutečně eh, přišla s tím, o čem vy jste hovořil, což souvisí také s tím únikem uhlíku, tak potom pochopitelně, že by komise eh, to šetřila a e, zamyslela by se nad tím, jestli opatření mají být použita, ale záleží to pochopitelně na tom, jaké argumenty jsou předloženy. My vycházíme z argumentů, které předloží daná firma, čili pokud by daná firma nám takovéto argumenty poskytla, tak zcela jistě vás mohu ujistit, že bychom na to reagovali. Děkuji mnohokrát, pane komisaři je, no, nestačilo vysvětlení komise. Kolegovi nyní následují řečníci za jednotlivé frakce. Tedy začíná paní kolegyně Muscardini na dvě minuty. Vážený pane předsedo, pane, předsedo, pane komisaři, pane komisaři antidumping který patří za jeden z nejúčinnějších, jedním z nejúčinnějších nástrojů na obranu obchodu, možně nám soutěžit na trhu, vyžaduje také nová pravidla podle nové komitologie, podle Lisabonské smlouvy, to je jasné. Prováděcí akty se týkají komise a rada a parlament může prověřovat, co komise dělá. Dnes posuzujeme kompromis Týká se to úlohy parlamentu podle Lisabonské smlouvy a může to způsobit další demokratický deficit v institucích. Konkrétně nechápeme a odmítáme návrh na odlišné zacházení u antidumpingových opatření. Znamená to politizaci a právní nejistotu v oblastech, kde naším cílem by mělo být hájit legitimní zájmy podniků, které poškozují nekalé konkurenční praktiky uprostřed závažné hospodářské krize, jako nyní. Zdá se nám takový postup iracionální a sebepoškozující. Znemožnit uzavřít antidumpingové postupy nebo řízení. To by bylo prostě s tím návrhem, který teď máme před sebou. My žádáme členské státy, aby projevily odpovědnost, aby to udělala i komise. Členské státy by samozřejmě měly mít společný zájem, měly by zajistit další rozvoj. A rozvoj je možný pouze v případě, když máme pravidla, která brání zneužití trhu. A znamená to, že máme účinné a rychlé postupy. Mnohokrát děkuji paní Muscardini a nyní za SAD pan Perilo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení poslanci, vážení kolegové. V posledních letech počet antidumpingových řízení, která zahájila komise, stoupl. A to proto, že se projevuje stále více nekalých hospodářských postupů ze strany jiných podniků ve vztahu k evropským podnikům. Za finanční krize jsme měli 232 takových případů. My věříme na spravedlivý obchod, musíme mít stejná pravidla pro všechny. Je to důležité, abychom zajistili účinnost Evropského nástroje na ochranu obchodu, který se využívá k tomu, abychom napravili situace, které jsou v rozporu se zákonem. Máme také obavy z určitých dopadů, které vidíme v souvislosti s reformou komitologie a účinností nástroje na ochranu obchodu. Měli bychom umožnit diplomatickým službám, aby rozhodovali o antidumpingových opatřeních. Potřebujeme objektivní údaje. předsedající já bych se přece jenom vrátil k tomu co tady říkal můj kolega pan poslanec sturdy. Eh, antidumping je dobrý sluha ale zlý pán

EFD není zde přítomna, takže se dostáváme k postupu k HDI, a který zahájí a skončí paní, ukončí paní kolegyně Kestinger. Děkuji, pane předsedo. Sociální dumping a metody v se používá často v rozvojových zemích. Problém antidumpingu ukazuje, jak je důležité u zahraničních dohod, obchodních dohod se třetími státy zapracovávat tam environmentální a sociální standardy a používat tyto nástroje v Evropské podniky vlastně nemohou používat vysoké, když používají tyto vysoké standardy, tak je to samozřejmě znevýhodňuje v cenách. Takže já si myslím, že ten, jedná se také o dohody v rámci Mercosur. Co se týká sociální, nesmíme se otvírat sociálnímu dumpingu, ale musíme také udržitelná opatření zapracovávat do obchodních dehod, dohod. Jinak antidumping je samozřejmě velký problém, zejména když se jedná o struktury, kde vlastně používají v zemědělství. Já bych chtěla poukázat na zprávu z vlastní iniciativy o jednání mezi Latinskou Amerikou a Evropské unie, Evropskou unii. Jsou tam zapracovávány určité sociální a environmentální standardy a děkuji za odpověď komisi. Děkuji paní kolegyni Kestinger. Teď ještě dám slovo panu komisaři Degichtovi, aby zareagoval. Děkuji, pane předsedo. Jen velmi krátce. Pořád jsem ještě neodpověděl na otázku pana Šolce, která se týkala toho případu skleněného vlákna Sangoba. Antidumpingové poplatky mohou znamenat, že eh, zásobování je dražší i pro malé střední podniky. Komise to všechno prověřuje na základě veřejného zájmu. A malé a střední podniky se mohou účastnit těch řízení. Máme takovou linku pomoci pro malé a střední podniky, abychom jim spolupráci usnadnili, ale v takových případech, nebo v tomto případě ten dopad malý, protože Čína se podílí na evropském trhu jen 4%, takže ta otázka, kterou položil pan Zahradil, využití nástroje na ochranu obchodu jako protestnického nástroje. Jistě hrozí, že se to může stát, ale pan Zahradil téměř zmizel. Jediný faktor, který ovlivňuje řadu případů, je počet stížností, které dostane komise a kvalita předložených důkazů. Obchodní politika komise, komise eh, na ochranu obchodu je jedno, jednoduchá, odpovídá to pravidlům VTO a pokud máme dost důkazů o tom, že dochází k dumpingu, tak komise nemá na vybranou a musí zahájit vyšetřování. A mezi tím nám pan Zahradil zmizel úplně. Děkuji. Děkuji k panu komisaři De Tímto končím rozpravu. Příš, další zasedání se bude konat zítra ve čtvrtek od 9 do 13 hodin a od 15 do 17 hodin. Pořad jednání je zveřejněný, je také na webových stránkách Evropského parlamentu, takže tímto končím dnešní schůzi. Dobrou noc.